budete moci vysvětlit eh, eh, písemně. Eh, takže teď pan Pospíšil, už tady není pan Luke. Máte slovo. Je, paní předsedající, já jen stručně odůvodním své hlasování ve věci makroekonomické pomoci Ukrajiny. Velmi jsem uvítal, že vedle politické pomoci, kterou zde deklarujeme při jednání našeho parlamentu vůči Ukrajině, tak jsme přijali dneska i konkrétní makrofinanční podporu eh, v podobě one eight miliardy eur jako střednědobý úvěr. jsem přesvědčen že je nutné chceme li dlouhodobě aby ukrajina šla

Köszönöm szépen, Slovo má Kristina Morvaj. Děkuji, vážení kolegové. Společně s kolegem Balco a dalšími kolegy jsme měli problém rozhodnout se, jak hlasovat eh, v tomto bodě, protože jsme museli hlasovat jako Maďaři. Museli jsme hlasovat o této podpoře pro ukrajinskou vládu, s tím, že velmi dobře víme, že to neposlouží k ochraně zájmu Maďarů, kteří žijí v podkarpatské, zakarpatské oblasti na Ukrajině. Není to jejich válka, ale je tam povinná vojenská služba, takže přesto musí své mladé poslat do války, možná tam padnou. A je zde i celá řada dalších otázek. Takže jsou zde podmínky, které jsou podobné jako v Africe. My říkáme, že v Africe lidé přežívají s jedním euro na den a tady prakticky hovoříme o 30 eurech za měsíc, takže musíme s tím něco udělat. Děkuji a nyní má slovo kolega Balco. Paní předsedkyně, děkuji. Ukrajina potřebuje podporu Evropské unie. Potřebuje finanční podporu. Tato podpora, o které jsme rozhodli při hlasování, ovšem nebude sloužit eh, k tomu, aby byly splněny předem stanovené cíle. Na Ukrajině je situace sociální krize, takže by bylo nutné, aby to financování ze strany Evropské unie bylo vynaloženo především na to, aby se vyřešila tato situace. Ale celá řada pozměňovacích návrhů tuto možnost zcela vyloučila. Takže ano, Snažíme se přispět k řešení, ale nedaří se nám dosáhnout trvalého míru, protože k tomu by bylo nutné zohlednit zájmy všech stran. I zájmy a práva těch, kteří od jak živa žijí na tomto území. Děkuji. Jako kdybychom byli v maďarském parlamentu, zůstali jsme tady tři, všichni jsme Maďaři, chtěla bych dát slovo panu Bogovičovi, ten tady není, to též platí pro pana Mamekince. Omlouvám se. Vypnul se mi mikrofon, takže teď můžeme přistoupit eh, k vysvětlení hlasování o poslední zprávě. To je výroční zpráva o daních. Kolega Luke, ten tady pořád není, takže dávám znovu slovo paní Morvaj. Eh, nehezen. To, to je velmi důležitá daňová záležitost. Já mám vždycky problém hlasovat pro, u těchto věcí. Podle mě by to mělo být předmětem národní svrchovanosti. Tato zpráva se klade za cíl bojovat proti daňovým únikům. Všichni známe LuxLeaks. Mohli bychom tady mluvit o panu Junkerovi, který byl zvolen předsedou komise a um, nikomu to nevadilo, že byl zapleten do tohoto skandálu. Možná, že bychom se měli snažit pomoci i jiným lidem, například těm, kteří si vzali hypotéky v jiné měně, jak jsem o tom před chvílí mluvil. Měli bychom bojovat proti Eh, podobným machinacím a chránit obyčejné lidi. Děkuji vám, paní kolině. Dala bych slovo panu Bogovičovi, ale on tady není. Ráda bych vás ještě informovala, že zápis této schůze bude předložen na další schůzi a pokud k tomu nebudou vzneseny žádné připomínky,